přechodném režimu, který se eh, týká let, eh, který, se, eh, který nabyl účinnosti k 1.12. znamená, že nyní parlament má 17 dalších křesel navíc a 18 nových členů z Nizozemska, 18 nový člen z Nizozemska brzy také k nám přijde. Já vám přečtu jména eh, našich sedmnácti nových kolegů a až je budu číst, tak prosím, aby noví kolegové se postavili. Zde jsou přítomni, takže bychom chtěli je všichni eh, přivítat. Takže eh, prosím, noví členové Evropského parlamentu, postavte se. Bulharsko, Světostav Christof Malinov, Španělsko, Vincente Miguel Garces Ramon, ze Španělska. Eh, Vincente Miguel Garces Ramon, Dolores Garcia Hierro, eh, Caraballo, Eva Ortiz Vilela, Salvador Sedo i Alabart. Eh, čtyři členové za Španělsko. Z Francie dva členové Yves Cochet a Jean Roata. Z Itálie Gino Trematerra, z Lotyšska, Karlis Šadurskis z Malty, Josef Kušieri z Rakouska, Ewald Stadler, Josef Weidenholzer. Z Polska Arkadiusz Tomasz Bratkowski, ze Slovinska Zofia Mazej Kukovič, ze Švédska, Amelia Anders Dotter a Jens Nilsson. Ze Spojeného království Antea McIntyre. Děkuji, děkuji kolegové. Já chci vás všechny vřele přivítat v Evropském parlamentu a zapojte se do naší tvrdé práce.